Well, we should start. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přerušil tom, co právě děláte. Měli bychom začít eh, schůzi naší, našeho výboru. Dobrý večer. Poprosil bych všechny členy výboru ITRE, aby se usadili. Je to naše první řádná schůze, je trochu nezvyklá, protože to slyšení eh, jmenovaného komis, jmenované komisařky. Vítám tady také členy výboru Envy a IMCO a, do, a pro dopravu, protože to všechno byly výbory, které se dohlíželi na portfolium eh, komisaře Tajányho, který byl komisařem roku 2009. Takže vás tady všechny vítám. Dovolte mi, abych tady mezi námi zejména vřele přivítal Nelly Peroči, což je eh, nový kandidát eh, pro téma, které je nám velmi drahé, je to průmysl a eh, podnikání. A dovolte, abych eh, ještě na úvod pogratuloval všem našim kolegům z Německa a Nizozemska. Výborně jste tam zastoupili celou Evropskou unii. My také máme pocit vítězství z toho, že jste tam tak uspěli. A nyní mi dovolte jenom, abych eh, na úvod eh, řekl, jak to bude tady probíhat. Postupujeme podle pravidel pro schvalování komisařů. Parlament vyhodnocuje jmenované komisaře na základě jejich obecných schopností a e, osobní nezávislosti a znalosti a také tom, jak umí komunikovat a jak se vyznají v oblasti svého portfolia. To jsou tedy naše obecná pravidla. Před naší schůzí pan eh, jmenovaný komisář Nelly Feroči odpověděl písemně na eh, předběžný dotazník, ten potom odložen do všech jazyků, ten máte k dispozici. teď mi ještě dovolte, abych eh, řekl, jaký bude časový průběh naší schůze. Na úvod dáme slovo jmenovanému komisaři na jeho úvodní prohlášení. nesmí trvat déle než 10 minut. A poté Budeme mít asi 35 minut na otázky. Měli bychom mít na paměti, že jde pouze o jmenování pana eh, komisaře na dobu nepřesahující čtyři měsíce, tedy do doby, kdy bude jmenována nová komise. Je to tedy zjednodušený postup pro toto slyšení ta situace bude vypadat jinak eh, v září nebo později v říjnu. Pokud budete mít eh, na starosti nějaké další slyšení v tomto výboru a my ta slyšení budeme mít určitě čtyři. Takže 35 minut eh, bude pro otázky. Nejprve začne, <clears throat> začnou zástupci všech politických skupin. Celkem tedy 8. Ten princip eh, je nazývaný ping-pong. Velmi krátké otázky a okamžitě bude následovat odpověď kandidáta. dohromady. Otázka a odpověď eh, nesmí přesáhnout tři minuty, takže v ideálním případě by jedna minuta na otázku a dvě minuty na odpověď a byl bych rád, kdybyste to zvládl v ještě kratší době, protože potom by kandidát mohl obšírněji odpovědět na vaše otázky. Mhm. A pokud zbyde čas, tak možná, že bude mít čas na dvě Další otázky? Chtěl bych říct ještě eh, našim kolegům z výboru NVMK doprava, že bohužel nebude příležitost na jejich otázky v tom řádném postupu pro slyšení, který se bude konat v září a, nebo v říjnu. To samozřejmě Eh, bude vypadat jinak, jako tomu bylo už při eh, slyšení pana Tajanyho v roce 2009. Na konci naší schůzy potom bude mít eh, kandidát na komisaře ještě několik minut na svoje závěrečné prohlášení. Teď protýkám jenom pro nové členy našeho výboru a nové zvané poslance. Nemluvte příliš rychle, protože všechno se tlumočí do všech jazyků. Když budete mluvit příliš rychle, tak to uh, bude nemožné přeložit. Aspoň ne tím způsobem, který by byl záhodný. Teď tedy zahajujeme naše slyšení, doufám, že všechno je jasné. Pane, jmenovaný komisaři, prosím, máte slovo. Pane předsedo výboru, vážení poslanci, dámy a pánové, ze všeho nejdříve vám chci popřát hodně úspěchu v práci. S ohledem na to, že začíná volební období, které bude rozhodující pro budoucnost Evropy. Jak někteří z vás vědí, evropský závazek a evropské angažmá bylo vůči linii mé praxe. Sledoval jsem vývoj evropských projektů sice z jiného hlediska, jako zástupce vlády, byl jsem i stálým zástupcem Itálie při Evropské unii Teprve před eh, rokem jsem opustil tuto funkci. Dnes přistupuji k tomuto slyšení jako jmenovaný evropský komisař, eh, který má být zodpovědný za podnikání a průmysl. Jsem si plně vědom důležitosti své role a svých nových zodpovědností. Nese to sebou určitý stupeň nezávislosti a autonomie. Jsem si také vědoma své zodpovědnosti vůči parlamentu. A využívám této příležitosti, abych už teď řekl, že vám budu plně k dispozici, pokud budu potvrzen ve své funkci a povedu s vámi neustálý, otevřený, loajálně transparentní dialog. A jak už říkal předseda, ale já to chci také zopakovat, že ten můj mandát bude trvat pouze do konce mandátu současné komise, takže je to v časově omezené, nicméně i přesto chci ctít tento mandát a věnovat tomu maximální úsilí v návaznosti na práci svého předchůdce Antonia Tajányho, kterému chci poděkovat eh, za jeho práci ve funkci místopředsedy Evropské komise. Pane předsedo, krize, která vznikla jako finanční krize a krize veřejného dluhu, postihla i reálnou ekonomiku. Průmysl ztratil tento rok eh, téměř 4 miliony pracovních míst a 350 miliard investice. Opatření, která byla přijata v zájmu udržitelnosti veřejných financí a konsolidaci financí, umožnili stabilizaci eurozóny, ale měly také negativní dopad na reálnou ekonomiku. Dnes je rozšířeno povědomí o tom, že priorita Evropské agendy se musí zaměřovat na růst a boj proti nezaměstnanosti, především nezaměstnanosti mladých. Z tohoto hlediska průmysl a podnikání může a musí se hrát rozhodující roli. Budoucnost Evropy závisí na její schopnosti zaujmout vůči pozici v oblasti průmyslu. Evropský průmysl se musí znovu vrátit k tomu, aby přispíval k trvale udržitelnému růstu a k zaměstnanosti. A to bude výsledek společného úsilí, výsledek eh, ambiciozního programu na obnovu konkurenceschopnosti, s vědomím toho, že udržitelnost a konkurenceschopnost nejsou neslučitelné, ale mohou se navzájem posilovat a podporovat. Evropská rada v březnu tohoto roku vzala toto vše na vědomí a Evropa se s novou eh, energii obrátila směrem k reálné ekonomice. Je zde široký konsensus ohledně toho, že je třeba zrevidovat priority evropské agendy, která zatím dávala přednost rozpočtové disciplíně a zaměřovala se především na makroekonomické aspekty a ponechávala málo prostoru mikrorozměrům, které jsou bližší podnikům a reálné ekonomice. Z tohoto hlediska je velmi důležité to, že březnová Evropská rada uznala důležitost eh, průmyslové základny, která byla označena jako hnací síla růstu a zaměstnanosti. Komise v lednu vydala sdělení, kde se toto všechno podtrhuje. A podpořili to také vaši předchůdci v tomto výboru, když schválili skvělou zprávu pana poslance Butikofera. Březnový summit naznačil jasný směr. Komise by měla připravit podrobnou cestovní mapu, kde budou definována konkrétní opatření, která je třeba přijmout eh, následně po rozhodnutí Evropské rady. Bude to prezentováno, tato cestovní mapa, příští komisí na začátku roku 2015, ale já chci navrhnout, že hned zahájíme přípravné práce. A doufám, že i Evropský parlament bude moci přispět eh, k tomuto podniku způsobem, který sám uzná za nejvhodnější. Ta cestovní mapa se bude zaměřovat na čtyři oblasti. Za prvé přístup k trhům. Bude se to týkat jak vnitřního trhu, tak mezinárodních trhů. I přes velký pokrok, kterého bylo dosaženo, je třeba završit vnitřní trh, odstranit zbývající překážky, které ohrožují konkurenceschopnost a růst podniku. Zároveň je třeba podporovat efektivní strategii internacionalizace a přístupu na trhy třetích zemí ze strany evropských podniků. Důležitou roli zde musí sehrát dohody o volném obchodu. Evropská unie jedná s určitými důležitými mezinárodními partnery a já udělám vše proto, abych se ujistil, že v rámci těchto jednání budou posouzeny možnosti pro lepší přístup evropských podniků na trhy třetích států, ale budou zohledněny také defenzivní zájmy evropského průmyslu. Druhá oblast bude přístup ke zdrojům. Komise chce dát k dispozici evropským podnikům ideální nástroje k tomu, aby se zjednodušil přístup k úvěrům. Já pohovořím dále o programech COSME a Horizon 2020. Jedná se také o přístup, eh, který bude vypadat tedy stabilně, bude se to tedy týkat přístupu k surovinám a ke zdrojům energie. Je to důležitý bod, energie. Komise chce jednat na několika frontách aby se zlepšila konkurenceschopnost evropského průmyslu, chce tedy završit evropský jednotný trh s energií, zlepšit energetickou účinnost a snížit eh, závislost na vnějších zdrojích. Konečně tedy komise chce usilovat o to, aby v podnicích pracovali vzdělaní a zkušení lidé, chce podporovat Erasmus pro mladé podnikatele a chce podporovat eh, vzdělávací modely, které se osvědčily v některých členských státech. Třetí oblast je podpora inovací, která musí sehrát důležitou roli pro zlepšení konkurenceschopnosti. Bylo už zahájeno několik iniciativ s tímto cílem. Jsou financovány především v rámci programu Horizont 2020. Zvláštní pozornost si zaslouží otázka Key Enabling Technologies. V následujících letech budou právě tyto technologie hnací silou průmyslové konkurenceschopnosti. Důležité jsou také strukturální fondy, především regionální fondy. Máme zde asi 100 miliard euro, které jsou k dispozici evropským regionům aby se mohly rozvíjet a rozvíjet také průmyslové inovace. Čtvrtá oblast, která je stejně důležitá jako ty předchozí, možná i více, souvisí s kvalitou legislativy a právních úprav. Evropská komise zahájila takzvaný refit a já samozřejmě v rámci svého časově omezeného mandátu se zavazuji k tomu, že budu systematicky používat tyto, tyto nástroje, které nám umožní snížit administrativní zátěž pro podniky. Především pokud jde o hodnocení dopadu, nástroj zvaný Competitiveness Proofing, testy dopadu na malé a střední podniky, Tyto nástroje by měly být použity nejen s ohledem na evropské předpisy, ale i s ohledem i na národní předpisy. Já chci, aby se uplatňoval princip mainstreamingu, aby bylo zaručeno, že cíl konkurenceschopnosti bude systematicky zohledňován ve vypracovávání a předkládání evropských předpisů. Efektivní strategie průmyslové obnovy musí samozřejmě začlenit i malé a střední podniky, které teď vytvářejí 80 pracovních míst a už dnes zaměstnávají 87 milionů pracovníků. Evropská komise má teď k dispozici nové a důležitější nástroje pro finanční podporu malých a středních podniků, programy COSME a některé části programu Horizon 2020. Pokud se na to zeptáte, tak ještě v detailech pohovořím o těchto dvou programech. Nakonec bych rád připomněl, pokud jde o malé a střední podniky, že komise chce plně uplatňovat principy a opatření Small Business Act že bude zahájena veřejná konzultace ohledně naplňování a uplatňování Small Business Act, aby se také zvážila možnost dalšího vývoje v této oblasti. Děkuji, pane velvyslanče, prosíme. Už to zestručněte, protože jste vyčerpal časovou dotaci. Děkuji, chci jen připomenout, že komise chce rozvíjet eh, plány strategické obnovy důležitých eh, sektorů. Jedná se o ocel, automobilový sektor, stavebnictví. Chci také připomenout eh, důležitost programu a projektu v oblasti vesmíru, především tedy Galileo a Kopernikus. Pane předsedo, na závěr bych rád připomněl, že kvůli ekonomické krizi evropští občané vnímali Evropskou unii jako něco vzdáleného, něco, co nemá zájem o jejich starosti a obavy. Evropské instituce tedy musí udělat všechno proto, aby znovu získali podporu veřejného mínění v našich členských státech pro evropský projekt. A když se evropská agenda bude zaměřovat na konkurenceschopnost a na reálnou ekonomiku, tak může skutečně přispět eh, k růstu a zaměstnanosti a může tak přiblížit evropský projekt eh, občanům. Pokud budu potvrzen jako příští komisař eh, zodpovědný za průmysl a podnikání, tak budu pracovat na tomto cíli a Věřím, že se mohu plně spolehnout na vaši spolupráci v této oblasti. Děkuji, pane předsedo, a teď jsem tedy k dispozici, abych zodpověděl vaše dotazy. Otázky koordinátorů. Kolega Karinč, tři minuty. To dohromady, to znamená, že prosím jedna minuta na otázku. Děkuji, pane Roči jak se zdá, není pochyb o vašem, vaší angažovanosti ve prospěch evropské myšlenky, vaše, vaš životopis o tom svědčí, a, ale v tomto eh, výboru jde o, v tomto výboru jde o konkurenceschopnost, jak eh, zvýšit evropskou konkurenceschopnost. Jako eh, komisař na mezidobí, který mm, převezme funkci po komisaři Tajanovi, budete mít jenom několik měsíců, abyste pokračoval eh, ve stejném eh, kurzu anebo přinesl nějaké nové myšlenky. Já bych si přál, abyste řekl, co vy byste um, udělal, jak uh, byste oslovil kolegy v komisi ohledně konkurenceschopnosti. Především co se týče dvou oblastí, jednak energetiky, uh, vy jste to zmínil také. Musíme zvýšit efektivitu. Hovoří se o více obnovitelných zdrojích, ITS, e to, to nese náklady pro průmysl. Jak byste to tedy vyvážil? Náklady, konkurenceschopnost eh, versus energetické cíle. Já jsem si e, velice dobře vědom časového rámce mého mandátu a moje představa je, že budu mm, pracovat kontinuálně v návaznosti tedy na svého předchůdce. Konkurenceschopnost bude klíčová, klíčovým mou inspirací pro moji práci komisaře. Jsou přede mnou dva úkoly. O jednomu jsem hovořil, to je příprava cestovní mapy, která bude předležena oficiálně parlamentu a radě. A my jsme už pracovali na některých prioritních oblastech. A mezi prioritními oblastmi je přístup ke zdrojům pro evropské podniky, především pro malé a střední podniky. Když hovořím uh, přístup ke zdrojům, tak mám na mysli především přístup k surovinám, ale také k, k energiím za udržitelné náklady. Nebude to snadné, bude to kolektivní práce pro celou komisi, ale každopádně mojí konkrétní odpovědností bude um, zajistit ten prvek tedy konkurenceschopnosti v rámci toho balíčku. Vy jste hm, hovořil o několika faktorech, především náklady pro evropské podniky, mluvil jste o ETS a nejenom, eh, že komise navrhla, ale také rada schválila myšlenku eh, zachování režimu eh, i pro vysokce energeticky náročný průmysl, takže to je velice konkrétní odpověď na jednu z vašich otázek. Omlouvám se, a, ale už e, nás tlačí čas, takže ještě dvě věty. Zbytek je tedy součástí širšího programu komise. Energetická bezpečnost, účinnost. Komise bude brzo prezentovat nové cíle založené na hodnocení implementace směrnice o úsporách energie a Společně budeme mít na paměti potřebu zajistit konkurenceschopnost eh, také při zohlednění energetického faktoru. Děkuji. Eh, slovo má kolega Nika za SAD. Pane eh, Roči, je jasné, že zbývající ehm, období mandátu současného komisaře je příliš krátké, abyste mohl přijít s novými iniciativami politickými. Nicméně je důležité, aby efektivní implementace stávající legislativy a politik pokračovala. Můžete nám eh, říci, jaké budou vaše priority pro implementaci? A již Eh, proběhly diskuse s vaším předchůdcem o nejdůležitějších bodech a můžete nám říci, které to jsou? Hm, děkuji. Ano. První Eh, část mého mandátu je věnována eh, tomu, aby hladce proběhla eh, schvalování klíčových bodů legislativy, které jsou nyní v parlamentu a v radě. Především tři legislativní opatření, která již byla předmětem zkoumání jednak ze strany rady, tak ze strany parlamentu. První je balíček um, tržním dozoru a bezpečnosti produktů a druhá je balíček, je, je nařízení o registraci motorových vozidel a další je eh, balíček, který se označuje jako ECOL. Takže to, tyto eh, návrhy by měly být připraveny ke schválení před koncem mandátu této komise. Co se týče výměny, které eh, proběhla eh, tady s názoru, která proběhla s předsedou Tajány. Mohu vás ujistit, že to byla široká diskuse, než jsem převzal tuto funkci. A všechno, co jsem řekl do posud a co řeknu v odpovědi na další otázky, jsem si ověřoval u něho a eh, u příslušných mm, služeb komise se kterými spolupracuji. Děkuji, pane velvyslanče. A další má eh, jako další má slovo kolega Marek Grumáči za EKR. Děkuji, já budu hovořit svým jazykem. It's okay. Pierwsze pytanie, które... První otázka, kterou chce položit, se samozřejmě týká otázek souvisejících s energií, s vysokými cenami energií. Otázka snižování těchto cen má zásadní vliv na přesun průmyslu, jako je především hutnictví nebo automobilový průmysl, jeho přesun z Evropy. Jaké krátkodobé kroky chcete proti tomu podniknout? Druhý aspekt. Hodnocení dopadu. To jste zmínil. Už roky víme, že hodnocení dopadu má velmi negativní dopad na malé a střední podniky v kontextu existujících nařízení. Jaké kroky chcete podniknout, aby to, co má negativní dopad na malé a střední podniky, aby se změnilo a aby to bylo přátelské vůči podnikům. Děkuji. Uh, Nejprve tedy nákladům za energie a dopadu na energeticky náročná odvětví. Už jsem hovořil o tom, že ten režim, který je namířen proti přesunu těch eh, průmyslových kapacit do zemí, které nemají tak přísné standardy, bude eh, i nadále pokračovat, což znamená, že po pravděpodobném schválení nových cílů pro emise zemního plynu z domácností, o čem se má diskutovat na další Evropské radě v říjnu. Ten změněný režim ETS pokryje i ty oblasti, které dosud byly mimo jeho působnost. My budeme i nadále pečlivě sledovat přípravu nové legislativy, která bude potřebná pro přípravu nových cílů emisí CO2, tak abychom zabránili dalším zbytečným nákladům pro evropské firmy. Samozřejmě tyto cíle snižování emisí CO2 budou schváleny na nejvyšší politické úrovni. A k hodnocení dopadu, k tomu, co již bylo udělal, nebo co by mohlo být uděláno proto, abychom eh, zmenšili dopad regulační zátěže na malé střední velké podniky. Tady si myslím, že bychom měli již využívat ty nástroje, které máme k dispozici, ale k tomu bych chtěl ještě dodat, že v rámci revize Small Business Act, což již bylo oznámeno při zahájení toho veřejného, veřejných konzultací, by k tomu možná mohlo dojít ale to už bude na novém komisaři, aby zavedl konkrétní cíle pro snižování nákladů pro malé a střední velké podniky. Děkuji vám, pane komisaři. A teď pan Debakr, který zastupuje ALDE. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám dvě konkrétní otázky. Ta první je o tom, že v příštích měsících a letech tady půjde o implementaci opatření na konkurenceschopnost. Vy budete muset eh, si získat podporu členských států, které budou muset provádět strukturální reformy, zejména v rámci evropského semestru. Mě by zajímalo, co budete podnikat v příštích měsících pro to, aby ta implementace, která zaostává, protože na 20% těch cílů bylo splněno, aby se to číslo zvýšilo a aby bylo možné připravit ten příští cyklus. A moje druhá otázka se týká zdravotnictví a inovací. Hodně eh, menších podniků v Evropě se zabývá bio, eh, medicínou a nanotechnologiemi. A mě tedy o to, jak byste mohl podpořit v tom to úsilí a také v tom, aby členské státy mohly snížit své rozpočty na zdravotnictví. Nejprve k vaší první otázce, pane Debakr. Já jsem si velmi dobře vědom toho, že je potřeba, aby členské státy toho dělali mnohem více při vytváření podnikatelsky vhodného prostředí, zejména co se týče malých a středních podniků. A také se mi líbí váš nápad, že mikroekonomické eh, aspekty by měly být více zapojeny do rozhodovacích procesů. Ale to bych samozřejmě asi měl spíše předat svému nástupci jako téma, protože na to je potřeba mnohem více času, než který budu mít dispozici já. A nyní k otázce malých a středních podniků. My se budeme snažit podporovat inovace na této úrovni. Já už jsem se zmiňoval o programu COSME. Je to úplně nový nástroj, který je právě namířen právě na, na malé střední velké podniky k tomu, aby posílil jejich schopnost inovovat. A dále bychom měli na paměti, že Horizont 2020, což je ten nový rámcový program pro vědový výzkum, se bude mnohem více zaměřovat na to, aby zaplnil ty mezery právě mezi výzkumem a implementací. Děkuji vám. Další otázka bude od našeho kolegy Sirikiotise, který zastupuje GUE. Já budu mluvit řecky. Pane Feroči, Krize začala v roce 2008 a od té doby byla přijata řada opatření, a zejména na podporu bankovnictví, ale pro průmysl toho tolik učiněno nebylo, stejně tak pro malé středně velké podniky. Já jsem poslouchal, co jste říkal, ale nezaznamenal, že byste navrhoval něco radikálně nového, nějakou iniciativu, která by měla zlepšit podporu a zejména zjednodušit postupy pro získování, získání financování pro malé a středně velké podniky. Moje druhá otázka. Vy jste eh, ve svém předchozím působení dokázal, že eh, se také zajímáte o podobné věci, jako je dohoda TTIP. Mě by zajímalo, jaké mohou být potenciální negativní dopady pro malé středně velké podniky po té, co bude tato smlouva se Spojenými státy podepsána. A co uděláte pro to, abyste zlepšil platební podmínky a pracovní podmínky, aby nebyly eh, neustále, eh, eh, aby se neustále nezhoršovaly. Já jsem bohužel úplně nebyl schopný zaznamenat, o které dohodě jste hovořil v té vaší druhé otázce. TTIP, Platrální dohoda mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Děkuji za to, že jste, jste se o tom zmínil. Já jsem byl ředitelem institutem pro mezinárodní záležitosti. Okamžitě jsem rezignoval, okamžitě jsem byl nominován na komisaře. Nicméně, abych odpověděl na vaše otázky, myslím si, že příliš mnoho pozornosti pro banky, málo pozornosti věnováno reálné ekonomice. To je asi nejčastěji, eh, ne, nejčastější kritika. Není to úplně relevantní pro mé portfolie. Bankovní unie by mimo jiné měla eh, vést také k tomu, že eh, se zlepší uvěrování menších podniků. Nicméně my máme i v rámci programu COSME specifické nástroje, které by měly usnadnit uvěrování pro malé středně velké podniky. Celkem tyto prostředky představují 1,5 miliardy euro, které jsou přesně alokovány na to, aby zlepšili přístup k úvěrům. Pro tyto podniky není to závratná částka, ale určitě je to eh, jasný signál toho, že Evropská unie je připravena s něco udělat typ e, je dohoda, která by mohla přinést celou řadu příležitostí, mohla by otevřít přístup k americkému trhu a to samozřejmě bude jako prospěchu i menších podniků, ale ta jednání jsou spojena s celou řadou problémů, je to komplikované, já si to jsem velmi vědom a já bych během svého působení v komisi chtěl dbát na to, aby pokud bylo přijato rozhodnutí, které by mohlo mít vliv na malé středně podniky, aby nebyla negativní. Děkuji vám, pane kandidáte. A další otázka je pan Butikofr. Děkuji vám, pane komisaři. Já jsem velmi rád, že vás slyšel, že konkurenceschopnost a udržitelnost nejsou v zájemném rozporu. A v tom kontextu by mě zajímalo, co uděláte v nejbližší době pro to, abyste skoordinoval ty základní strategie, které se týkají účelného nakládání se surovinami a energetické účinnosti. A co také můžete udělat proto, abych se posílily investice. Je to hlavní důvod, proč nás občané do tohoto parlamentu zvolili. A to proto, že upozorňovali na to, že je potřeba se odchýlit od těch úsporných opatřeních, ale ke krátkodobým investičním krokům. Máme druhá otázka, velmi stručná. Hodně lidí, zejména na tomto výboru, je toho názoru, že inovace eh, spadají do eh, vašeho portfolia, tedy DG Enterprise. Budete něco takového prosazovat během vašeho mandátu? Eh, k vaší první otázce chci říct, že ty příklady, o kterých jste hovořil, jsou velmi relevantní, a sice proto, že energetická účinnost a ten e, cíl, který bude stanoven, pravděpodobně příští týden k tomu komise předloží návrh, by, e, to by mělo vést k užitelnosti a k konkurenceschopnosti. Konkrétní příklad opatření, která by měla vést k vytváření pracovních míst, e, k snižování nákladů a také k posilování inovací, zejména ve stavebnictví. A v neposlední řadě jde také o to, jak snížit tu vzájemnou provázanost. To je konkrétní příklad opatření, která pokud budou konsistentně aplikována, by mohla prokázat, že konkurenceschopnost a udržitelnost jsou v souladu. K investicím to je velmi eh, široké téma, které jde nad rámec mého portfolia a rozhodně to bude klíčové pro úspěch naší strategie, která by měla vést posílení zaměstnanosti. V mé oblasti působnosti budu dbát na úspěšnou implementaci programu COSME, což by mohlo pomoci k tomu, aby byly posíleny investice malých a středních podniků, protože jim například nabídneme záruky za půjčky a také eh, program účasti v jejich podnicích, tak abychom mohli rozšířit jejich působení. A to je podle mě dobrý příspěvek k posílení investic v Evropě. Inovace jako přijímá součást pravomocí DG Enterprise. My již máme eh, v této oblasti svou působnost, zejména eh, vzhledem tomu, že máme na starosti části programu Horizon 2020, ale o tom také bude muset eh, rozhodnout ten budoucí předseda komise. To nemůžu moc ovlivnit. Děkuji vám. A nyní zájem tedy Uh, thanks. I will speak in Italian. Děkuji, já budu mluvit italsky. Credo che per uscire Myslím si, že abychom překonali současnou krizi, je nutno rozšířit eh, vizuální pole a zahrnout do toho i další rezorty. Já jsem neslyšel, že byste hovořil o vzdělávání a výzkumu. Výzkum je zcela nezbytný pro inovaci. A vzdělávání zase je nezbytné pro růst podniků, které jsou, připomínám, tvořeny lidmi. Myslíte si, že za tyto čtyři měsíce stihnete vytvořit základy, aby se podpořil větší rozvoj výzkumu a větší spolupráce mezi podniky a univerzitami? Odpověď je určitě kladná, protože výzkum a inovace jsou úzce provázány ve způsobu fungování rámcového programu, který je označován jako Horizon 2020. Dostali další financování ve výši asi 80 miliard eur. A to je podstatná částka, pokud to porovnáme s těmi předcházejícími programy na podporu výzkumu. Téměř polovina z těchto 80 miliard je specificky určena na výzkum, který je navázán na výrobu, to znamená výzkum související s inovacemi. Je to věc, na které se určitě shodneme, je to cíl, na kterém budou pracovat jak tato komise, tak i ty příští, s tím, že budou využívat především Horizon 2020 jako nástroj. Buonanno. Děkuji, pan kolega. Buonanno, nezařazení. Eh, grazie. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že to vaše vystoupení bylo skvělé, já vám za ně děkuji. Ale rád bych slyšel odpověď, která se bude týkat těch malých, těch mikropodniků, protože je spousta malých, ale nakonec se jedná o velká čísla. A ve velkých podnicích eh, tam mají lidi, kteří jsou vzdělaní, vědí, co mají dělat, aby získali prostředky a tak dále. Ale ty drobné podniky, ty se neumějí poradit. Je tam spousta byrokracie a nedokáží využít toho, co jim dává Evropská unie k dispozici. Co bychom mohli udělat, abychom jim pomohli? A na závěr. Všichni vám připomínají, že za čtyři měsíce budete mít po expiraci. To vypadá, jako kdybychom hovořili o jogurtu, ale i jogurt může být dobrý a kvalitní, takže přeji hodně úspěchu v práci. Děkuji, já se budu snažit, abych byl opravdu kvalitní jogurt. Vy jste pohovořil o velmi zásadním problému. Připomněl jste že je důležité dát těm úplně nejmenším podnikům k dispozici usnadněný přístup k informacím. To je opravdu zásadní věc. Už teď máme síť European Enterprise Network. Ta pracuje s organizacemi i na místní úrovni, s obchodními komorami, i s dalšími organizacemi. Je to kontaktní místo jehož prostřednictvím malé a střední podniky v Evropě mohou mít přístup nejen k informacím o evropských fondech, které jsou k dispozici malým a středním podnikům, ale také ohledně příležitostí, obchodních příležitostí, ohledně příležitostí k internacionalizaci. Takže nástroj existuje, určitě se může ještě více rozvinout a musí se propagovat u malých a středních podniků. Jak jste říkal, v následujících dnech bude zahájena veřejná konzultace ohledně toho, jak můžeme do budoucna zlepšit Small Business Act. Chceme, aby to byla velmi široká konzultace. Tato konzultace bude vedena na základě dokumentu komise, na kterém se zatím pracuje a doufáme, že nám přenese zajímavé nápady a myšlenky, jak podpořit malé a střední podniky. Uh, Děkuji. Nyní uh, požádám podle mého dva kolegy z EPP a dva kolegy z SND. Jako první dostane slovo kolega Rubik. Děkuji, pane předsedo. Já bych měl otázku týkající se telekomunikací, které budou v budoucnu hrát významnou roli. Uh, Eh, jak si myslíte, že může eh, telekomunikace dosáh- přispět k dosažení toho 20% cíle? A jak mohou eh, přispět malé a střední podniky v této oblasti, protože v mnohých státech právě telekomunikace v podstatě jsou chráněny před konkurencí a není, mezi jednotlivými státy není v podstatě jako skutečná konkurence. Jak, eh, jaký je váš názor? Pane Rubiku, jak víte, já nejsem přímo zodpovědný za telekomunikace, to je mm, kompetence jiného komisaře, ale jsem si vědom významu digitální agenty a dokončení digitálního jednotného trhu jako nástroje na podporu konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Takže udělám, co bude v mé moci, abych zajistil, že uh, tento cíl bude v programu eh, této komise a možná i příští komise. Abych vám dal příklad nedávného rozhodnutí nařízení, které navrhla Varosová komise a schválil parlament a rada, nařízení o snížení cen za na roaming. To je příklad toho, jak a do jaké míry um, iniciativa, která měla regulovat telekomunikační sektor, může mít pozitivní dopad na konkurenceschopnost evropských podniků. Snížení nákladů na roaming bude prospěšné pro spotřebitele i pro podniky. Myslím, že tady je e, vazba, která e, musíme mít na paměti a já udělám, e, co bude v moci, abych e, komise dosáhla tohoto cíle. Děkuji paní Pula Načo. Vy jste první dáma během této pozdní schůze, takže to bychom asi měli změnit ve výboru. Máte slovo? Eh, co se týče občanů Evropy a jejich eh, Um, pocitu po eh, krizi a eh, postoj k podnikání a malým podnikům v Evropě, zda si myslí, že Evropa dělá to správné. My jsme přišli o 3,5 milionu pracovních míst ve výrobě a vy jste řekl, že bude vytvořeno 80% nových pracovních míst u malých a středních podniků. Hmm, Eh, vynakládá prostředky, ale malé podniky se k ním často nedostanou. Já jsem tedy slyšela, že nedošlo tedy k, o, k účasti zástupců malých a středních podniků. Můžete vy kontaktovat organizace malých středních podniků a skutečně prokázat, že komise dělá to, co si podnikatele myslí, že je důležité. A dále, jak umožnit internacionalizaci těch malých podniků. A to, aby se účastnili projektu výzkumu a vývoji, to je spousta peněz, 80 miliard, ale mohou se k ním malé podniky dostat. Takže komunikace je důležitá. Já s vámi souhlasím, že malé střední podniky jak už jsem řekl, když jsem odpovídal na otázku pana Monanda, mají problémy v tom dostat se k nutným potřebným informacím, především co se týče financování. Takže tady je možnost zlepšit fungování komise při poskytování informací malým středním podnikům. My to děláme um, pomocí sítě evropských podniků, ale máme i jiné prostředky, které jsou efektivní. A to je vytvoření sítě SMEs and Voice. To, je, to jsou tedy zástupci, které nominují vlády členských zemí a kteří jsou v úzkém kontaktu s mými službami a generálním ředitelem pro podniky a ti mají komisi dát nutné informace o tom, co si malé a střední podniky myslí, že je nutné, eh, že by komise nebo Unie měla dělat. Snažíme se tedy být co nejblíže malým a středním podnikům, abychom eh, znali jejich požadavky, jejich problémy. Internacionalizace tady eh, budeme dělat víc, především co se týče fondů, které jsou k dispozici jak tu Kosme, s 2,3 mm, miliard euro k dispozici na celý tento program, na malé střední podniky je vyhrazeno 900 milionů, což mm, bude využito na podporu no ta část, která není eh, přístup k, fin, eh, k financím, bude použita na podporu internacionalizace středních podniků. Další otázka paní Virkunen, prosím. Ano, pane předsedo. Um, já se chci zeptat na malé střední podniky. Pane velvyslanče, vy jste řekl, že malé podniky sehrávají důležitou roli, pokud chceme růst a zaměstnanost. Uh, ale Evropská komise je často kritizována za to, že připravuje legislativu z hlediska pohledu tedy velkých firm. A když se stejná legislativa aplikuje na malé podniky, tak stěžuje malým firmám ehm, se vyrovnat s velkou byrokracií a narůstající regulací, což má dopad na národní i evropskou konkurenceschopnost. Pane vyslanče, já se chci zeptat, jak vy myslíte, že bychom toto měli řešit? Myslíte si, že velká regulace je problematická pro malé podniky? Co byste udělal jako komisař této věci? My jsme si vědomi toho, že to je problém. Je to problém, který byl uh, brát v, vzat v úvahu. Já už jsem, než jsem před tím programem RIFIT, který má komisi umožnit revidovat stávající regulace, aby byla menší, znamenal menší zátěž pro podniky a především pro malé a střední podniky, které z důvodu své velikosti nesou největší břímě e, nadměrné regulace. Budeme tedy postupovat dvojím směrem v přípravě nové legislativy. Budeme pečlivě studovat dopad této legislativy na náklady pro malé a střední podniky a také budeme revidovat existující legislativu, aby byla více tedy přátelská k malým středním podnikům. Pokud vám mohu dát příklad, eh, jedním z nejkontroverznějších um, legislativních návrhů, co se týče zátěže pro um, malé střední podniky je REACH. To je nařízení, které bylo schváleno už před nějakým časem, má zavádět systém registrace schvalování a, chemi- a mm, chemických látek. My jsme provedli hodnocení implementace REACHe a zjistili jsme, že do značné míry je to eh, nadměrné břímě, především pro malé podniky a um, provedli jsme částečnou revizi především s cílem snížit náklady na registraci některých produktů a administrativní e, zátěž pro malé podniky. To je jeden příklad, jak, co je možné dělat, aby e, se snížil dopad nadměrné regulace na malé podniky. To je klíčem, klíčovým bodem v mém programu a v programu budoucí komise. Děkuji. Poslední otázka. Ano, na to. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Těší mě, vážený pane velvyslenče, že vás tady vidím, znám vaši práci v uplynulých let eh, jako italský velvyslanec u Evropské unie. Jsem přesvědčen, že i za ty čtyři měsíce aktivně přispějete. Já se chci zeptat na ocel. V uplynulých letech eh, jsme přepracovali celý koncept eh, ocelářství v Evropě. Evropa z 11% je druhým největším výrobcem oceli na světě. Ale po krizi klesla výroba oceli o 27% v Evropě. A bylo ztraceno 40 tisíc pracovních míst. A k tomu se přidává ještě konkurence mimoevropských eh, producentů, kteří navíc ještě mají odlehčené nebo tedy snadnější předpisy, jako například v Číně. Evropské ocelářství tedy čelí tomu, že je zde nedostatečná poptávka a velká konkurence na mezinárodních trzích. Já se chci zeptat na plán pro podporu aktivního a konkurenceschopného ocelářství. Jak tedy překonat tuto krizi sektoru? Děkuji, pane Donato. Komise, díky práci, kterou zahájil můj předchůdce, už dlouho pracuje na akčním plánu v oblasti ocelářství. Ocelářství to je zralý rezort, nicméně základní proto, aby se podporovala průmyslová výroba v Evropě. A musím říci, že čelí velkému stresu, především kvůli agresivní konkurenci z třetích zemí, kde jsou výrobní náklady mnohem nižší než u nás. Z tohoto akčního plánu chci zdůraznit určité aspekty. Myslím si, že první otázka, na kterou bych chtěl upozornit, zde už zazněla, ale já to zopakuji, protože je to podle mě skutečně zásadní věc. Je zde návrh i do budoucnosti zachovat takzvaný carbon leakage, to umožňuje přidělování bezplatných kvót na emise CO2 u takových odvětví, jako je právě ocelářství. Zahájili jsme práci na postupném omezování byrokratické administrativní zátěže, především ocelářských podniků. Budou se i nadále využívat prostředky Horizontu 2020 na podporu výzkumu a inovací s cílem do výrobních procesů souvisejících s ocelářstvím vnést inovativní prvky, které umožní snížit náklady celých procesů. Na mezinárodním poli pracujeme na tom, abychom zajistili rovné podmínky s našimi mezinárodními konkurenty. Chci připomenout, že máme k dispozici nástroje na obchodní obranu, které nám v minulosti umožnili napadnout eh, dumpingové vývozy ocelářských produktů. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, dovolte, abych vám řekl, že jsme přenášeni v přímém přenosu od samého začátku na stránkách Evropského parlamentu. A nyní, pane velvyslanče, jmenovaný pane komisaři, prosíme, předneste stručnou řeč na závěr. Já myslím, že to mohu shrnout velmi stručně, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří kladli otázky. Děkuji za všechna vaše slova. Já jsem pečlivě poslouchal vaše otázky. Často ty otázky lze chápat jako uh, určitý zájem nebo určité obavy a já se budu snažit tyto problémy řešit, eh, pokud budu schválen ve funkci komisaře. Samozřejmě uh, jsem vám všem k dispozici. Doufám, že budu mít příležitost s vámi vést velmi konstruktivní dialog. Myslím si, že strategie pro obnovu evropského průmyslu je velmi důležitá. To se projevilo i v té nedávné minulosti, když jsem hovořil o zprávě pana Butikova a myslím si, že je důležité, aby parlament na těchto věcech dále pracoval s komisí a abychom to promítli do praxe. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane velvyslanče. Let me thanks one... Děkuji našim kolegům ještě jednou z těch eh, tří zpřízněných výborů za jejich přítomnost a byly to výbory IMCO, Envy a Trans. Určitě se tady brzy ještě uvidíme při podobných příležitostech. Jinak eh, bych eh, chtěl poprosit kolegům z výboru ITRE za otázky. Pane velvyslanče, vám děkuji za váš čas, za vaše odpovědi a bylo jasné, že spolupracujete s panem místopředsedou Tajanem eh, eh, velmi aktivně. Teď si dáme 10 minutovou přestávku a poté schůzka koordinátorů. Za 10 minut začne schůzka koordinátorů výboru ITRE. A jako výbor máme pravidelnou schůzi příští týden v Bruselu. Teprve druhý řádný termín našeho výboru.